Dobré ráno, já vás velice srdečně vítám při eh, jednání našeho výboru pro kontrolu rozpočtu. Očekává nás důležité hlasování. Prosím, abyste si všichni připravili hlasovací karty, které budeme potřebovat. A jazyky jsou uvedené v Cont News, žádné další výjimky mi nejsou známy. Navrhuji, abychom hned začali projednávat bod 2 a to je udělení absolut absolutoria komisi, zpráva paní Dlabajové. Eh, dostali jsme 367 eh, pozměňovacích návrhů, o kterých musí hlasovat. Zpravodajka nechce vystoupit dobře. Eh, vyzkoušíme karty. Kdo je přítomen, zúčastněte se prosím kontrolního hlasování. Zahajuji hlasování. 27 hlasovacích karet, 27, ano, 26 tlačítek, pan kolega, ano, teď je to tedy 27, to nefunguje. Dobře, děkuji, končím kontrolní hlasování. A dobře, je to perfektní. Všechny skupiny jsou zastoupeny a nikdo nemá hlasy navíc. Dobře, tak začneme. Musíme rozhodnout o udělení absolutoria. Máme pozměňovací návrhy 1 a 2, které jsou proti. Elektronicky hlasujeme o těchto návrzích. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo jedna Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Celkově hlasujeme o udělení absolutoria, zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A e, návrh byl přijat 23 hlasy proti pěti, bude se tedy projednovat na plenárním hlasování a nyní se dostáváme e, k e, kroční uzávěrce. Pozměňovací návrh číslo 5 je proti. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Okamžik, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Omlouvám se. V hlasovacím seznamu budeme pokračovat bodem 8, protože výkonné eh, agentury byly pokryty tedy tím rozhodnutím o komisi. Pozměňovací návrhy 16 a 17. E, závěrka, kdo je tedy pro návrhy 16 a 17, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dostáváme se k rozhodnutí o celkové uzávěrce elektronické hlasování, zahajují hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl přijat 23 hlasy, 6 bylo proti a dostáváme se k usnesení jako takovému pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Proti? Můžeme to ověřit elektronicky. Elektronické hlasování. Nebylo to jasné, je to tedy 24. elektronické hlasování. Hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. vaše zařízení nefunguje, nefunguje, nemůžete změnit místo. Teď už je to v pořádku. Jenom když zmáčknu, že se zdržují, tak se mi to objevuje jako zdržení se hlasu předsednictva, ale to je v pořádku. <laughs> Also, die, genau. genau. Amendment 25. Pozměňovací návrh 25 odpadá. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Dostáváme se k návrhu 25. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Držel se? Můžeme to ještě jednou ověřit? Já si myslím, že byl přijat. 26. Hlasujeme. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? proti, držel se, návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 29, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 30, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 31, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 32 byl stažen, 33, kdo je pro, proti, Zdržel se, návrh byl zamítnut. 34, kdo je pro? Proti, zdržel se, návrh byl přijat. 35, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. 36, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. 37 byl stažen, pozměňovací návrh 38 je tu ústní pozměňovací návrh. Má někdo něco proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne, budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu, včetně ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti, zdržel se, návrh byl přijat. 39 byl stažen, 40. Kdo je pro? Proti, zdržel se, návrh byl přijat. 41 je technický návrh, 42, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 43 byl stažen. 44, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Návrh 45 odpadá, protože byl přijat 44. 46, kdo je pro? Proti? Můžeme to ověřit, myslím, že byl přijat, ale raději to ověříme. 46. Ještě jeden kolega Hlasování u konce, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 47, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 48, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 49, o tom se nehlasuje, 50, kdo je pro, proti, přijat. 51, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 52, pro, proti, zdržel se, přijat. Pozměňovací návrh Můžeme to ještě jednou ověřit. 52 elektronické hlasování, 52, myslím, že byl přijat. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. 53 byl stažen, 54, kdo je pro? Proti, zdržel se, návrh byl přijat. 55 byl stažen, 54 elektronicky ověříme. 54, pozměňovací návrh 54, hlasování u konce a návrh byl přijat 17 ku 13. 55 byl stažen, 56, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. 57 byl stažen, 58, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. 59, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. 60, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. 61, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. 62. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijat. Pozměňovat 62 tedy ověříme. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 64, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. 65 s ústním pozměňovacím návrhem jsou nějaké námitky, nejsou. Kdo je tedy pro? Proti, zdržel se přijat. 66, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 67, dvě části. První část, kdo je pro? Proti, zdržel se, to druhá část, eh, ne, ověříme to elektronicky, 67, první část. Ještě chybí jedno slovo, eh, hlasování je u konce a tato část byla přijata. Pozměvací návrh 67, druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijata. 68, kdo je pro? proti, držel se, zamítnuto. 69, kdo je pro, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Okamžik 69, ano, byl přijat, omlouvám se. 70, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl zamítnut. 71, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl zamítnut. Ověříme to. Pozměňovací návrh 71. Hlasování je u konce. Eh, omlouvám se, bylo to naprosto jasné, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 72, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Pozměňovací návrh 73, kde pro, proti, držel se, můžeme to také ověřit, 73. Hlasování je u konce a návrh byl zamítnut 14 eh, na 14. Pozměňovací návrh 74, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Pozměňovací návrh 75, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Pozměňovací návrh 76, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 77, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 78, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 79, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 8, 79, eh, elektronické hlasování, zahajují hlasování. Hlasování je u konce a je to 18 hlasů proti 11. Je to naprosto oprávněné ověřovat hlasování 80. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Pozměňovací návrh 81. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 82. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Pozměňovací návrh 83, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 84, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 85, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 86, pro, proti, zdržel se přijat. 87, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 88, kdo je pro, proti, to musíme ověřit. Pozměňovací návrh 88, elektronické hlasování. Hlasování je u konce a tento návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 89, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. 90, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. 91, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. 92, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. 93, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. 94 eh, pro, proti, přijat. 95 pro, proti, zdržel se přijat 96 pro, proti, zdržel se přijat 97 pro, ale bylo to přece jednoznačné. 97, kde pro, proti, zdržel se přijat 98 pro, proti, zdržel se přijat 99 pro, proti, zdržel se přijat. Pozměňovací návrh 100, kdo je pro, proti, zdržel se přijat 101, odpadá. 101 odpadá, protože jsme přijali návrh 100, 102, kdo je pro, proti, zdržel se přijat 103, pro, proti, zdržel se přijat. No, ale teď si to ověříme. Angenommen, aber beschwören könnte ich es nicht. Ja, ja, ja, es ist angenommen. Ja, der Check ist beendet. Ja, 16 zu 10. Ja, ja danke schön. 104 dafür, dagegen Enthaltungen angenommen, 105 dafür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 dagegen. Können wir 140 auch checken? Das meine ich auch angenommen, aber. Sto eh, pozměňovací návrh jsou nějaké ústní pozměňovací připomínky, takže budeme hlasovat s ústním pozměňovacím návrhem. Takže 141 je přijata. 142 pro, proti, zdrželi se. Můžeme ještě prověřit 142. Všechno to patří dohromady 141, 142, 143. Takže nebylo to úplně jasné, všechno to patří pospolu. Takže to Nyní o tom budeme hlasovat dohromady a je to přijato. Budeme pokračovat se 144 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 145 pro, proti, zdrželi se, přijato. 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 147 s ústním pozměňovacím návrhem, tady nejsou žádné námitky proti tomu, takže pro, proti, zdrželi se přijato. 148 pro, proti, zdrželi se přijato. 149 pro, proti. Raději to ještě prověříme, 149. Končím kontrolu hlasování, takže je to přijato o dvěmi hlasy navíc. Takže 150 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, e, zdrželi se schváleno 151 pro, proti, schváleno 152 pro, proti, zdrželi se schváleno 153 pro, proti, raději ještě 153 prověříme, pravděpodobně to bylo přijato, 153 zkontrolujeme, končím kontrolu, je to přijato dvěmi hlasy navíc, 154 pro, proti, zdrželi se přijato 155 pro, proti, zdrželi se, tady si nejsem jistá, raději to také zkontrolujeme. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto jedním hlasem. 156 pro, proti, zdrželi se, přijato 157 pro, proti, zdrželi se, přijato 158 pro, proti, zdrželi se, přijato 159. E, hlasujeme po částech, první část pro, proti, zdrželi se, přijato druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Prověříme druhou část 159. Zahajuje kontrolu hlasování. Končím kontrolu hlasování. Přijato. 160 pro, proti, zdrželi se, přijato. 161 pro, proti, zdrželi se, přijato. 162 pro, proti, zdrželi se, přijato. 163 pro, proti, zdrželi se, přijato. 164 pro, proti, zdrželi se, přijato. 165 pro, proti, zdrželi se, přijato. 166 pro, proti, zdrželi se přijato 167 pro, proti, zdrželi se přijato. Prověříme 167. Takže prověříme 167. Končím hlasování, končím kontrolu, přijato. Zamítnuto, promiňte, omlouvá se paní předsedkyně. Já na to nějak špatně vidím. Mohla bych si také zapamatovat, že to spodní číslo je vždy proti, tedy mínus. Takže zamítnuto, omlouvám se, 168 pro, proti, zdrželi se přijato. 169 pro, proti. Můžeme to také zkontrolovat 169. Přijato. 170 pro, proti. Také to hned prověříme, prověříme, zkontrolujeme 170. Končím hlasování, bylo to zamítnuto, 171 pro. Ne, to, o tom se nehlasuje a nyní 172 pro, proti. Takže raději ještě prověříme 172. Někdy je to takové nepřehledné. Končím kontrolu hlasování. Bylo to zamítnuto při rovnosti hlasů. 173 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 174 pro, proti, zdrželi se, přijato. E, můžeme ještě prověřit, zkontrolovat 174? Zamítnuto to vypadá, že to bude. Kontrola je u konce. Zamítnuto. 175 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 176 pro, proti, zdrželi se, raději to ještě prověříme, 176. je to zamítnuto, 177 přijato, 178 pro, proti, zdrželi se, Raději to také ještě zkontrolujeme 178. Končím kontrolu přijato. 179 pro, proti zdrželi se přijato. 180 pro, proti zdrželi se přijato. 181 pro, proti zdrželi se přijato. 182 pro, proti zdrželi se přijato. 183 a 84 jsou identické pro, proti zdrželi se přijato. 185 pro, proti zdrželi se přijato 186 na dvě části, první část pro, proti zdrželi se zamítnuto, druhá část pro, proti zdrželi se zamítnuto. 187 pro, proti zdrželi se, myslím si, že to bylo přijato, ale raději to ještě zkontroluji. A také 188, což byly identické, identické pozměňovací návrhy. Končím kontrolu hlasování. Přijato. 189 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 190 pro, proti, zdrželi se, přijato. 191 s ústním pozňovacím návrhem, ti, kterému nejsou žádné námitky, přijato. 192 pro, proti, zdrželi se, přijato. 193 pro, proti, zdrželi se přijato 194 pro, proti, zdrželi se přijato 195 pro, proti, toto raději zkontrolujeme, myslím si, že to bylo přijato, ale nejsem si úplně jistá. Takže zkontrolujeme 195, končím kontrolu, je to přijato. 196 pro, proti, přijato. 197 bylo staženo, 198 pro, proti, zdrželi se přijato. 199 pro, proti, zdrželi se přijato. Dvoustovka je stejná, takže hlasujeme o 201 pro. 201 pro, pro, proti, přijato. Takže d, hlasovali jsme o 201, ta je přijata, 202 padá, protože 201 byla přijata a 203 pro, proti, zdrželi se přijato. 204 pro, proti, zdrželi se přijato. 205 pro, proti, zdrželi se přijato. 206 pro, proti, zdrželi se přijato. 207 pro, proti, zdrželi se přijato. 208 pro, proti, zdrželi se, přijato. 209 a 210 jsou identické návrhy pro, proti, zdrželi se, přijato. 211 pro, proti, zdrželi se, přijato. 212 s ústním pozměňovacím návrhem. Tady existuje jeden e, námitka ze strany EPP proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, takže proto budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu bez ústního doplňku, kdo je pro, proti, zdrželi se. Raději to ještě prověříme, výsledek tohoto hlasování. Takže je to pozměňovací návrh 212. Končí hlasování. Přijato. Dvěstě třináct a je tady také námitka EPP proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, takže budeme hlasovat o celkovém návrhu 213 pro, proti, zdrželi se přijato stejnou většinou. 214 je tady námitka EPP proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu bez ústního, takže pro, proti, zdrželi se a bylo to také schváleno. Takže můžeme ještě prověřit 214. Končím kontrolu. Bylo to přijato jedním hlasem navíc. 215 pro, proti, zdrželi se, přijato. 216 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 217. 216 prověříme, zkontrolujeme elektronicky. Končím kontrolu hlasování. Zamítnuto. 217 pro, proti, zdrželi se přijato 218. Na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, můžeme prověřit druhou část 218. Hezky se nám to tady motá. Myslím si, že je to zamítnuto, ale nejsem si úplně jistá. Kontrola je u konce. Je to přijato dvěmi hlasy. 219 pro, proti, zdrželi se, přijato. 220 pro, proti, zdrželi se, přijato. 221 pro, proti, zdrželi se, přijato. 222 pro, proti, zdrželi se, přijato. 223 pro, proti, zdrželi se, přijato. 224 pro, proti, zdrželi se, přijato. 225 pro, proti, zdrželi se přijato. 226 a 227 jsou jenom redakční úpravy, 228 také. 229 je také redakční a 230 pro. Proti. 230 ověříme elektronicky. A návrh byl přijat. 231 s ústním pozměňovacím návrhem od, omlouvám se, odpadá. Tak tedy 232, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 233, kdo je pro? Proti, zdržel se. Myslím, že to bylo zamítnuto. Ne, eh, přijato, já eh, se opravuji, přesto to ověříme. 233, myslím si, že návrh byl přijat, ale přesto to ověříme. Ano, byl přijat. Nyní 234 pro, proti zdržel se přijat. 235 pro, proti zdržel se přijat. 236 pro, proti zdržel se přijat. 237 pro, proti zdržel se přijat. 238. Ověříme 237 elektronicky. Hlasování je u konce a návrh byl e, s většinou o jeden hlas přijat. 238 pro, proti, zdržel se přijat. 239, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 240 pro, proti, zdržel se přijat. 241 pro, proti, zdržel se přijat. 242 pro, proti, zdržel se přijat. 243 pro, proti, 243 tedy ověříme. Myslím, že byl zamítnut, ale hlasování je u konce. A návrh byl přijat s většinou, je mi líto, o jeden hlas. 244 pro, proti, držel se, zamítnuto. 245 pro, Ne, 244 nebyl přijat. 245 pro, proti, zdržel se přijat. 246 pro, proti, zdržel se přijat. 247 pro, proti, zdržel se přijat. 248 pro, proti, zdržel se přijat. 249 pro, proti, zdržel se přijat. 250, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 251, kdo je pro, proti, zdržel se přijat 252 pro, proti, zdržel se přijat 253 pro, proti, zdržel se přijat 254 pro, proti, zdržel se přijat 255 pro, proti, zdržel se přijat 256 pro, proti, zdržel se přijat 257 pro, proti, zdržel se přijat 258 pro, proti, zdržel se přijat 259 pro, proti, zdržel se přijat 260 pro, proti, zdržel se, přijat. 261 pro, proti, zdržel se, přijat. 262 pro, proti, zdržel se, přijat. 263 pro, proti, zdržel se, přijat. 264 pro, proti, zdržel se, přijat. 265 pro, proti, zdržel se, tak ten byl přijat. 266 pro, proti, zdržel se, přijat. 267 pro, proti, zdržel se, přijat. A tím odpadá návrh 268. 269 pro, proti, zdržel se, to ověříme. Myslím, že 267 byl přijat, 269 tedy ověříme. Je to jasné. Hlasování je u konce, ano, 24 vůči dvěma, byly tu e, různé signály, takže 270 nemusíme hlasovat, 271, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, 272 pro, proti, zdržel se přijat, 273 pro, proti, zdržel se přijat, 274 pro, proti, zdržel se přijat, 275 pro, proti, zdržel se přijat, 276 pro, proti, zdržel se přijat, 277 pro, proti, zdržel se přijat, 278 pro, proti, zdržel se, přijat. 200 se, tím odpadá 279, 280 pro, proti, zdržel, můžeme to ověřit, 280, 280 kontrolní hlasování, byl přijat, já se omlouvám, děkuji. Hlasování je u konce, ano, návrh byl přijat. 281 byl stažen, 282, kde je pro? Kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. 282 ověříme. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat 17 hlasy vůči 11. 283 jde pro, proti, zdržel se přijat. 284 pro, proti, zdržel se přijat. 285 pro, proti, zdržel se přijat. 286 pro, proti, zdržel se přijat. 287 pro, proti, zdržel se přijat. 288 pro, proti, zdržel se přijat. Tím odpadá 289, návrh 290 pro, proti, zdržel se přijat. 291 pro, proti, zdržel se přijat. 292 pro, proti, můžeme to ověřit, 292? Hlasování je u konce a návrh byl přijat. E, omlouvám se, návrh byl zamítnut. Omlouvám se. Jsem barvoslepá. 293, kde pro, proti, zdržel se, 293 musíme také ověřit elektronicky. 293 hlasujte, prosím. Je možné, že byl přijat. Děkuji. Ano, je to 17 hlasů a 11 proti. 294 pro, proti, zdržel se přijat. 295 pro, proti, zdržel se přijat. 296 pro, proti, zdržel se přijat. 297 pro, proti, zdržel se přijat. 298 pro, proti, zdržel se přijat. 299 pro, proti, zdržel se přijat. 300 pro, proti, zdržel se přijat. 301, kde pro, proti, zdržel se přijat. 302, kde pro, proti, zdržel se, myslím, že byl přijat, ale můžeme ověřit elektronicky 302. Hlasování je o konce a návrh byl přijat. 303, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 304, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 305, kdo je pro, proti, zdržel se. Můžeme to ověřit elektronicky 305? Myslím, že byl zamítnut, ale hlasování je teď u konce. Ano, byl zamítnut. Návrh kdo je pro, proti, zdržel se, můžeme to také ověřit 306 elektronicky. Myslím, že byl přijat, ale hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. 307, kdo je pro, proti, držel se, můžeme to také ověřit, myslím, že byl zamítnut, ale 307 elektronicky hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. 308, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 309, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 310 a 311 jsou kompatibilní, takže pro, proti, zdržel se přijat. 311 pro, proti, zdržel se přijat. 312, kde pro, proti, zdržel se přijat. 313 s ústním pozměňovacím návrhem. Námitky nejsou, takže společně vy jste proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. Budeme tedy hlasovat o návrhu 313, kde pro, proti zdržel se přijat. 313, 314 jsou identické, ne, nejsou. Dobře, takže 314, kde pro, proti zdržel se přijat. 315, kdo je pro? proti, zdržel se přijat. 316, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 317, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 318, kdo je pro, 317 chceme ověřit, ano, elektronické hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl eh, přijat 18 k 11. 318, kdo je pro? Proti zdržel se, návrh byl přijat. 319, kdo je pro? Proti zdržel se, přijat. 320, kdo je pro? Proti zdržel se, přijat. 321, kdo je pro? Proti zdržel se, přijat. 322, kdo je pro? Proti zdržel se, přijat. 323, kdo je pro? Proti zdržel se, přijat. 324, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 325, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 326, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 327 byl stažen, 328, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 329 pro, proti, zdržel se přijat. 330, kdo je pro, proti, myslím, že byl zamítnut, ale můžeme to ověřit. 330. Hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. 331 byl stažen, 332, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 333 byl stažen, 334, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 335 stažen, 336 s ústním pozměňovacím návrhem. Jsou nějaké námitky, nejsou, takže budeme eh, hlasovat eh, pro, proti, eh, zdržel se přijato. 337 eh, námitka EPP vůči ústnímu pozměňovacímu návrhu, takže hlasujeme pro, proti, můžeme to ověřit. 337 elektronické hlasování, hlasujte prosím, myslím, že byl návrh přijat. Hlasování je konce, zamítnuto rozdílem jednoho hlasu. 338 bude pro, proti, zdržel se, můžeme to také ověřit, návrh 338, 338. Hlasování je u konce, návrh byl přijat, 339 pro, proti, zdržel se, přijat. Pozměňovací návrh 340, kde pro, proti, zdržel se, přijat. 341 pro, proti, zdržel se přijat 342 pro, proti, zdržel se přijat 343 s ústním pozměňovacím návrhem, jsou proti němu námitky, nejsou, takže včetně ústního eh, návrhu pro, proti, zdržel se přijat. 344, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 345 pro, proti, zdržel se přijat. 346 pro, proti, zdrželo se přijat. 347 pro, proti, zdrželo se přijat. 348 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis číslo jedna A já to musím přečíst. Kompromisní návrh číslo 1, stránka 42 EPP požaduje oddělené hlasování u odstavců 34 pokud bude přijat částečně nebo v celku, odpadají návrhy 349 až 358. Takže odstavec 3, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, eh, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, Přijato. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Tím pádem odpadají pozměňovací návrhy 349 až 358. 359 pro, proti, zdržel se 360 pro, proti, zdržel se přijato 361 pro, proti, zdržel se, můžeme to ověřit, návrh 361, myslím, že byl přijat. Hlasování je u konce a návrh byl eh, zamítnut dokonce s jasnou většinou. 362, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 363, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 364, pro, proti, zdržel se, přijat. 365, pro, proti, zdržel se přijat 366 pro, proti, zdržel se přijat 367 pro, proti, zdržel se přijat. A e, nyní D18, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 19, kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím, že byl zamítnut, ale můžeme to ověřit, tu 19 elektronické hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Kompromis 2. Kompromis 2, stránka 44, je to reakce na eh, dopis místo předsedkyně Georgievy, kde pro, proti, držel se přijato. Já jsem pouze chtěla říci, že jsme požadovali oddělovné hlasování k bodu 7. tam bychom si přáli oddělené hlasování. Dobře, budeme hlasovat o, nejprve o odstavci 7 v kompromisu 2. Kdo je pro odstavec 7? Pro, pro odstavec 7 v kompromisu číslo 2. Můžeme to ověřit, takže odstavec 7, kompromis 2. Kdo je pro ten odstavec 7 v kompromisu 2? Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Takže ten odstavec zůstane v textu. Teď hlasujeme o celém kompromisu 2 pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. A tak se dostáváme eh, k dalším eh, výborům. Začínáme jedničkou a pro, proti, zdržel se, přijato. Já se dívám. AFET 2 eh, a 3 můžeme hlasovat en bloc pro, proti, držel se přijato. AFET 4 a 5 en bloc, kdo je pro? AFET 4 pro, proti, zdržel se přijato. AFET 5 pro, proti, zdržel se přijat. AFET 6 pro, proti, můžeme to ověřit, AFET 6, kontrolní hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. AFET 7, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. AFET 8, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. AFET 9, kdo je pro? Proti, zdržel se, návrh byl přijat. AFET 10, pro, proti, zdržel se, přijat. AFET 11, pro, proti, zdržel se, přijat. Výbor 9, 9 1, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 9 2, pro, proti proti, zdržel se, to můžeme hned ověřit, 9-2. Hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. 9-3, kdo je pro? Proti, zdržel se, možná to byla stejná většina, můžeme také ověřit 9-3, je mi líto, ale tento návrh byl jasně přijat. Je to tak, hlasování je u konce a návrh byl opravdu přijat. DV4 s požadavkem na oddělené hlasování. První část, kdo je pro, proti, zdržel se A Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se Druhá část z návrhu 9.4. Ověříme to, prosím. Druhá část návrhu 9.4. Kontrolní hlasování. Hlasování je u konce. A e, návrh byl přijat. DV5, kdo je pro? Proti? Zdržel se, myslím, že byl návrh zamítnut. DV6, oddělené hlasování. První část, kde je pro, proti, zdržel se přijata. Druhá část, kde je pro, proti, zdržel se. Můžeme ověřit druhou část návrhu DV6. Myslím, že byla přijata, ale hlasování je u konce. A tato část byla přijata. 97 po dvou částech. První část, kde je pro, proti, zdržel se, přijata. Druhá část, kde je pro, proti, zdržel se, přijata. 98 zase eh, po třech částech první část, kde pro, proti, zdržel se, přijata. Druhá část pro, proti, zdržel se, můžeme ověřit druhou část návrhu DV8, tu prostřední část, druhou část DV8, hlasování je u konce a tato část byla přijata. A potom třetí část návrhu eh, DV8 přijata. DV9 eh, po dvou částech. První část, kde je pro, proti, držel se, přijata. Druhá část, kde je pro, proti, držel se, byla přijata, ale můžeme to ověřit, můžeme to zkontrolovat. Druhou část návrhu DV9. Druhá část návrhu DV9. Na vrch byl přijat DV10. Kdo je pro? Proti držel se přijat DV11. Kdo je pro? Proti držel se návrh byl podle mého přijat. Můžeme ověřit návrh DV11. DV11, kontrolní hlasování. Návrh byl přijat. Ano, byl přijat. DV12, kdo je pro? Proti? Držel se, návrh byl přijat. DV13, kdo je pro? Proti? Držel se, zamítnuto, ale můžeme to ověřit. DV13. Ano, hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. DV14, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. DV15, kdo je pro? Proti, zdržel se, myslím, eh, že to musíme ověřit. DV15. To přijato. Jenom, já. 14 zu 12, ja. Ja, Empel. A nyní Empl, Empl 1 pro, proti. Takže co s tím? Takže prověříme Ample 1. Končím kontrolu hlasování. Je to přijato. Ample 2 pro, proti, zdrželi se je to také přijato stejným poměrem hlasům Empl 3, pro, proti, zdrželi se také přijato stejným počtem hlasů, Empl 4 pro, proti, zdrželi se přijato Empl 5 pro, proti, zdrželi se přijato 6 pro, proti, zdrželi se přijato Empl 7 pro, proti, zdrželi se přijato 8 pro, proti, zdrželi se přijato 9 pro, proti, zdrželi se, přijato Ample 10 pro, proti, zdrželi se, přijato 11 pro, proti, zdrželi se, přijato Ample 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Můžeme ještě hlasovat unblock o 13, 14 a 15? Ne, není tomu tak, takže Ample 13 pro, proti, zdrželi se, přijato 14 pro, proti zdrželi se přijato. Empl 15 pro, proti zdrželi se přijato. A Envy 1 až 5 můžeme hlasovat unblock? Ne? Takže Envy 1 pro, pro proti zdrželi se přijato. Envy 2 pro, proti zdrželi se přijato. Envy 3 pro, proti zdrželi se přijato. Envy 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Pět pro, proti, zdrželi se přijato. Šest pro, proti, zdrželi se přijato. Sedm pro, proti, zdrželi se přijato. Envy osm pro. Osm až dvanáct unblock. Takže není tomu tak, nelze to osmička pro, proti, zdrželi se přijato. Devítka pro, proti, zdrželi se přijato. Deset pro, proti zdrželi se přijato NV 11 pro, proti zdrželi se přijato 12 pro, proti zdrželi se přijato. Takže NV 12 až 25 unblock. Souhlasíte s tím, že budeme hlasovat unblock 12 až 25 NV? Takže až do 24. Takže 13 až 24 unblock pro proti, zdrželi se, přijato. Ale raději to ještě prověříme. Takže 13 až 24 envy, hlasování unblock, prověříme, zkontrolujeme a kontrola je u konce. Je to přijato. Envy 25 pro, proti, zdrželi se přijato. Envy 25 a nyní tren, tren jedna pro, proti, zdrželi se přijato. Dvojka, dva, eh, pro, proti, zdrželi se přijato. tre, tři pro, proti, zdrželi se přijato. Tren čtyři, pro, proti, zdrželi se přijato. Tren pět, pro, proti, zdrželi se přijato. Šest pro, proti, zdrželi se přijato. Sedm pro, proti, zdrželi se přijato. Tran osm pro, proti, zdrželi se přijato, tran 9 pro, proti, zdrželi se přijato, tran 10 pro, proti, zdrželi se přijato, tran 11 pro, proti, zdrželi se pro, e, přijato 12 pro, proti, zdrželi se přijato 13 pro, proti, zdrželi se přijato 14 pro, proti, zdrželi se raději zkontrolujeme tran 14. Končím kontrolu. Je to zamítnuto. Tran 15 pro, proti. Také to musíme prověřit, také se domnívám, že to bylo zamítnuto. Takže Tran 15 zkontrolujeme. Končím kontrolu hlasování. Je to přijato. Vidíte, jak se člověk může splést. Regi 1, Regi 1 až 3, unblock ne. Takže Regi 1 pro, proti, zdrželi se přijato 2, pro, proti, zdrželi se přijato 3, pro, proti, zdrželi se přijato 4, pro, proti, zdrželi se přijato Regi 5, pro, proti, zdrželi se přijato Regi 6, pro, proti, zdrželi se přijato Regi 7, pro, proti, zdrželi se přijato Regi 8, pro, proti. Toto raději kontrolujeme, myslím si, že to bylo zamítnuto, takže hlasujeme kontrolně o Regi 8. Končím kontrolu hlasování, je to zamítnuto. Regi 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní Agri 1 pro, proti zdrželi se přijato Agri 2 pro, proti zdrželi se přijato Agri 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Raději to prověříme. Prověříme Agri 4. Kontrola je ukončena, ano, je to přijato. Agri 5, e, přijato. Agri 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 8 pro, proti, zdrželi se. Možná, že to bylo zamítnuto, raději zkontrolujeme Agri 8. A, takže kontrola Agri 8. Končím hlasování, ještě dvě, dva hlasy nám chybí, ale bylo to přijato. Takže Agri 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 8, 11 pro, proti, přijato. Agri 12 pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 13 pro, proti, zdrželi se přijato. Můžeme hlasovat o 14 až po 20 unblock, takže agri 14 až 20 unblock, ne, nelze to, takže 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 15 pro, proti, zdrželi se přijato. Agri 16 pro, proti zdrželi se přijato 17 pro, proti zdrželi se přijato Agri 18 pro, proti zdrželi se přijato Agri 19 pro, proti zdrželi se přijato Agri 20 pro, proti zdrželi se přijato 21 pro, proti zdrželi se přijato Agri 22 pro, proti zdrželi se přijato 23 pro a 23 až 26 unblock. Takže ne, 23 pro, proti, to musíme zkontrolovat, takže zkontrolujeme Agri 23, zahajuji kontrolu hlasování, myslím si, že to bylo zamítnuto. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto, ano. Agri 24 pro, proti zdrželi se přijato. Agri 25 pro, proti zdrželi se přijato. Agri 26 pro, proti zdrželi se přijato Agri 27 pro, proti zdrželi se přijato. Agri 28 pro, proti zdrželi se přijato. Agri 29 pro, proti zdrželi se přijato. 30 pro, proti zdrželi se přijato. Agri 31 pro, proti zdrželi se přijato. 32 pro, proti. Takže prověříme Agri 32. Eh, prověříme Agri 32. Končím kontrolu hlasování. Bylo to přijato. Jednou, eh, jedno hlasovou většinou. A můžeme nyní hlasovat o eh, konci unblock, takže 33 až 36 unblock pro, proti, zdrželi se. Raději to ještě jednou prověříme, nejsem si úplně jistá. Kontrola je u konce, bylo to přijato. Agri 37 pro, proti zdrželi se přijato. A nyní rybolov.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 proti, raději výbor pro rybolov pozměňovací návrh 10 eh, prověříme. Myslím si, že to bylo přijato, ale nejsem si úplně jistá. Takže kontrola je u konce. Zamítnuto jedním hlasem. A nyní 11 až 16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 takže chcete zkontrolovat šestnáctku? Ano, zkontrolujeme šestnáctku. Končím kontrolu hlasování. Bylo to zamítnuto, děkuji vám. Ano, byla tady rovnost hlasu a tím pádem je to zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 17 pro, proti, Raději prověříme také osmnáctku. Přijato. Končím kontrolu hlasování. Je to jasný výsledek 19 pro, proti, zdrželi se přijato. 20 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní výbor pro kulturu. Kult 1 pro, Takže ještě máme prověřit rybolov pozměňovací návrh 20. Zahajuji kontrolu hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Končím kontrolu hlasování. Ano, takže to bylo 17 ku 10 přijato. Takže kultura 1, můžeme hlasovat o 1 a 4 v rámci kultury unblock, ne? Takže kultura 1 pro, proti, přijato 2, pro, proti, zdrželi se přijato 3, pro, proti, zdrželi se přijato 4, pro, proti, 4, zdrželi se přijato 5, pro, proti, zdrželi se přijato 6, pro, proti, zdrželi se přijato 7, pro, proti, raději prověříme ještě výbor kultury pozměňovací návrh číslo 7. Takže sedmičku prověříme, přijato. Končím kontrolu hlasování. Ne, je to zamítnuto jedním hlasem. Sedmička. Takže osmička pro, proti. Zdrželi se přijato prověříme eh, pozměňovací návrh 8, kultura, výbor pro kulturu, ano. Končím eh, kontrolu hlasování, bylo to schváleno. Devítka na tři části, první část pro, proti zdrželi se přijato, druhá část pro, proti zdrželi se přijato, tři pro, proti zdrželi se přijato. Takže pozměňovací návrh 10, kultura pro, proti, zdrželi se. Můžeme zkontrolovat hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Takže prověříme desítku. Končím kontrolu hlasování, přijato. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvanáct pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, raději to ještě prověříme, takže zkontrolujeme 13. Končím kontrolu hlasování. Zamítnuto. 14 kultura pro, proti, zdrželi se, je to také zamítnuto stejným eh, poměrem hlasů. Libe 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se. Raději Libe 2 ještě zkontrolujeme. Nejsem si tady úplně jistá. Končím hlasování, ano, bylo to schváleno. Libe 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 4 pro, proti, zdrželi se přijato 5 pro, proti, zdrželi se přijato Libe 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Výbor pro ženy, pozňovací návrh 1 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. FEM 2 pro, proti. Raději prověříme pozměňovací návrh číslo dvě výboru pro ženy. Končím kontrolu hlasování. FAM 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pět pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička pro, <clears throat> proti, zamítnuto, bo raději to ještě zkontrolujeme, FAM 7, takže prověříme pozměňovací návrh číslo 7 výboru pro ženy. Končím kontrolu tohoto hlasování. Zamítnuto. Osmička pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Devítka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 proti, zdrželi se zamítnuto 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A tím se dostáváme k celkovému usnesení a budeme hlasovat jmenovitě o celém usnesení. Je to závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování, končím hlasování 23 ku 4 a jeden se zdržel. My gratulujeme Martině a děkujeme jí za velkou práci. Ještě jednou opravdu srdečně děkujeme a blahopřejeme. A tak se dostáváme k část. 32, Je to druhá část té zprávy. Jsou to pozměňovací návrhy, které se týkají zvláštních zpráv. A navrhuji, abychom hned pokračovali. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu Jedna, Kdo je pro, proti, zdržel se přijat. dva, Kdo je pro, proti, zdržel se přijat. dva, a 3 až 8 můžeme hlasovat en bloc? Ano? 3 až 8 unblock, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 9 až 19 unblock, ano? Ne? 9, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 10, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 11, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 12 pro, proti, zdržel se přijat. 13, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 14, pro, proti, zdržel se přijat. 15, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 16, pro, proti, zdržel se přijat. 17, pro, proti, zdržel se přijat. 18, pro, proti, zdržel se přijat. 19, pro, proti, zdržel se přijat. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdržel se přijat. 21 pro, proti, zdržel se přijat. 22 po třech částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se přijata. Druhá část pro, proti, zdržel se přijata. Třetí část pro, proti, zdržel se přijata. 23 až 30 unblock, ne? 23 pro, proti, zdržel se přijat. 24 pro, proti, zdržel se přijat. 25 pro, proti, zdržel se přijat. 26 pro, proti, zdržel se přijat 27 pro, proti, zdržel se přijat 28 pro, proti, zdržel se přijat 29 pro, proti, zdržel se přijat 30 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 31 pro, proti, zdržel se přijat 32 pro, proti, zdržel se přijat 33 pro, proti, zdržel se přijat 30 34 pro, proti, zdržel se, přijat. 35 pro, proti, zdržel se, přijat. 36 pro, proti, zdržel se, přijat. 37 pro, proti, zdržel se, přijat. 38 pro, proti, zdržel se, přijat. Závěrečné hlasování jmenovité elektronické zahajují hlasování. Hlasování je u konce. 23 hlasů pro, 2 proti. Blahopřejeme zpravodajce a děkujeme. Pokračujeme v tom našem zajímavém dopoledni a dostáváme se k, k absolutoriu. Je to zpráva Klaudie Schmidt, týká se absolutoria Eh, k všeobecnému rozpočtu. Chce paní zpravodajka vystoupit? Ne, můžeme tedy hned hlasovat o vlastním absolutoriu. Máme tu identické pozměňovací návrhy 1 a 2. Společně hlasujeme, kdo je pro. Kdo je pro? Já se omlouvám, je to návrh 1 a 3. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se, ten byl přijat. Tak se dostáváme ke jmenovitému hlasování o udělení absolutoria. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce, 21 hlasů pro, 6 proti. A teď se dostáváme k jednotlivým účtům 7, máme tu pozměňovací návrhy 4 a 6, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. A nyní rozhodnutí o závěrce, je to jmenovité hlasování. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. 21 hlasů pro, 6 proti. Děkuji, dostáváme se k textu usnesení. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdržel se přijat 8 pro, proti, zdržel se přijat kompromis 1. Návrhy 9 a 10 pro, proti, zdržel se přijato Pozměňovací návrhy 9 a 10 odpadají. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdržel se přijat 12 pro, proti, zdržel se přijat ne, omlouvám se, byly zamítnuty, říká paní předsedkyně. Ano, ověříme ten pozměňovací návrh 12. Hlasování je u konce a návrh byl při rovnosti hlasů zamítnut. Kompromis 2 původní text a pozměňovací návrh 13. Pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3. Kde pro, proti, zdržel se, přijato. A tak odpadá návrh 14. Kompromis 4. Kde pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 15 odpadá. Kompromis číslo 5. Kde pro, proti, zdržel se, přijat a tak odpadá návrh 16. Pozměňovací návrh 17, kde pro, proti, zdržel se přijat 18, pro, proti, zdržel se přijat 19, pro, proti, zdržel se přijat 20, kde pro, proti, zdržel se přijat 21, pro, proti, zdržel se přijat 22, pro, proti, zdržel se přijat 23, pro, proti, zdržel se byl přijat. Můžeme to ověřit? Pozměňovací návrh 23. Hlasujeme. Pozměňovací návrh 23. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 25 pro, proti, zdržel se Paní předsedkyně se omlouvá, hlasujeme o 24, 24 pro, pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Návrh 25 pro, proti, zdržel se přijat. 26 pro, proti, zdržel se přijat. 27 pro, proti, zdržel se přijat. 28 pro, proti, zdržel se zamítnut. 29 pro, proti, zdržel se přijat. 30 pro, proti, můžeme ověřit elektronicky hlasování o 30. Myslím, že byl přijat, ale ověříme to. Při rovnosti hlasů je návrh zamítnut 31 pro, proti, držel se, návrh byl zamítnut 32 dvě části, druhá část pozměňovacího návrhu byla stažena a byla předložena tedy první část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuta. Ano, ověříme to. Pozměňovací návrh 32, kontrolní hlasování a hlasování je u konce. Návrh byl zamítnut. Návrh 33, kde pro, proti, zdržel se, zamítnut. DV1 je pokryto, DV2 pro, proti, zdržel se přijat. DV3 je pokryt, DV4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto tv 5 první část je pokryta a zbytek textu, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. tv 6 je pokryt, tv 7 kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. tv 8 pro, proti, zdržel se, přijat. tv 9 kdo je pro, proti, zdržel se, můžeme to ověřit, tv 9 kontrolní hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. TV 10 pro, proti, zdržel se, zamítnut. DV11, kde pro, proti, zdržel se, přijat. DV12 pro, proti, zdržel se, přijat. DV13 pro, proti, zdržel se, přijat. DV14 pro, proti, zdržel se, přijat. DV15 pro, proti, zdržel se, přijat. Závěrečné hlasování, elektronické hlasování, které bylo právě zájeno. Hlasování je u konce. 13 eh, hlasů vůči 12. Usnesení tedy bylo přijato, můžeme blahopřát paní zpravodajce. Byla to opravdu nejtěsnější většina. a nyní se dostáváme k absolutorium pro ESVČ. A zpravodajem byl kolega Čarnecký který není přítomen, ale chce za ně někdo hovořit. Není tomu tak, tak budeme nyní hlasovat. Nejdříve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 2. Kdo je pro, proti, zdrželi se, e, zamítnuto. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat o celkovém usnesení. Zahajuji hlasování, hlasujeme elektronicky. u EPP je jeden hlas navíc. Takže tady musíme ještě počkat. Hlasovali všichni? Končím hlasování o, o ESVČ a bylo to přijato 19 hlasy ku 6. Takže Usnesení je tímto schváleno. E, e, a nyní tedy to bylo rozhodnutí a nyní usnesení. Bod číslo 3 byl schválen, čtyřka schválena, pětka schváleno, šestka pro, proti, přijato, sedmička pro, proti, přijato, osmička pro, proti, přijato, devět pro, proti, zdrželi se, přijato, deset pro, proti, zdrželi se přijato. 11 pro, proti, zdrželi se přijato. 12 pro, proti, zdrželi se přijato. 13 pro, proti, zdrželi se přijato. 14 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní 15 pro, proti, zdrželi se přijato. 16 pro, proti, zdrželi se přijato. 17 pro, proti, toto prověříme, sedmnáctka, prověříme sedmnáctku. Takže prosím, pospěšte si s hlasováním, končíme hlasování. EPP musí vytáhnout jednu kartičku, byla tam jedna kartička navíc. Je to přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, raději to také ještě prověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Při rovnosti hlasu. A nyní 19 pro, proti, zdrželi se, přijato 20 pro, proti, zdrželi se, přijato 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní ještě prověříme 21. Zahajuji kontrolu hlasování. Končím. Kontrolní hlasování přijato. AFED 1 je pokryt, AFED 2 pro, proti, zdrželi se přijato, AFED 3 a 4 jsou pokryty, AFED 5 pro, proti, zdrželi se přijato, AFED 6, 7, uh, AFED 6 je pokryto, AFED 7 přijato, AFED 8 pokryto eh, a, a AFED 10 pro, proti přijato a nyní budeme hlasovat o celkovém usnesení a budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. 20 ku 4, takže blahopřejeme zpravodaji. A nyní se dostáváme k absolutorium pro Evropský parlament a já bych nyní ráda udělala tříminutovou přestávku a to je také na žádost frakce SAD. Já vás skutečně žádám, abychom v 10.38 mohli pokračovat dál. Bylo to nedorozumění, budeme pokračovat hned. Budeme pokračovat v hlasování hned a nyní budeme tedy hlasovat o absolutoriu pro parlament.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 I would like to restart the meeting. Chtěla bych opět zahájit zasedání. Takže budeme pokračovat. Děkuji vám. A tím se dostáváme k absolutoriu pro parlament a e, zpravodajem je Markus Pieper, přeje si slovo. Není tomu tak, a proto budeme nyní pokračovat hlasování. Máme identické pozměňovací návrhy 1 a 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A tím se dostáváme k rozhodnutí o absolutoriu a to budeme, o tom budeme hlasovat elektronicky. Prosím, hlasujeme. Hlasování je ukončeno. 21 hlasů pro, 6 hlasů proti a pozměňovací návrh v rámci usnesení pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se. Můžeme zkontrolovat čtyřku? zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Máme prověřit Česku? Takže prověříme, zkontrolujeme pozměvací návrh číslo 6. Přijato, promiňte, omlouvám se, eh, říká paní předsedkyně. Pozměňovací návrh 5 je pokryt a nyní sedmička pro, proti, zdrželi se, raději to také prověříme. Přijato. Končím kontrolní hlasování, přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se přijato. Devítka pro, proti, zdrželi se. Raději to také zkontrolujeme, i když se domnívám, že to bylo přijato. Ale většina nejsou vždy úplně jasné. Není to prostě úplně jasné, takže bylo to přijato. Kompromis jedna který nahrazuje pozměňovací návrh 1011 pro, proti, zdrželi se přijato. Tím pádem o těchto dvou pozměňovacích návrzích nebudeme hlasovat. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se a tento kompromis 2 pokrývá 12, 14, 15. A nyní 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto raději to prověříme, prověříme třináctku. Končím kontrolní hlasování. Zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se. Raději to také ještě zkontrolujeme sedmnáctku. Končím kontrolní hlasování. Zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se. Raději to také ještě prověříme. Končím kontrolní hlasování. Ano, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 <clears throat> pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale raději to prověříme. Prověříme 21. Ano, je to přijato, ale absolutně těsnou většinou. 22 pro, proti, zdrželi se přijato 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se. Raději to zkontrolujeme, zkontrolujeme 24, prosím. Myslím si, že to bude přijato. Končím kontrolní hlasování. Ano, je tomu tak. 25 pro, proti, zdrželi se přijato 26 pro, proti, zdrželi se přijato 27 pro, proti, zdrželi se přijato 28 pro, proti, zdrželi se přijato 29 pro, proti, zdrželi se přijato 30 pro, proti, zdrželi se přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 <clears throat> pro, <clears throat> proti, zdrželi se, raději to prověříme. Ano, přijato, takže 35 byla stažena, 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 37, pr, 37 s ústním pozměňovacím návrhem, proti kterému nejsou námitky, takže pro, proti, zdrželi se. Nejsem si jistá, raději zkontrolujeme 37. schváleno. Já to musím vysvětlit, proč se občas pletu, protože se tady často dívám na kolegu, který eh, buď eh, hlasuje pro či proti a dím se řídím a to bych neměla dělat. A není 34 eh, a 38 38 schválená, 34 pro. Takže prověříme 38. Kontrola. Hlasování je ukončena. Zamítnuto. 39, 40 a 41 jsou stejné návrhy pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se přijato 45 pro, proti, zdrželi se přijato 46 pro, až 48 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 50 až 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 až 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 pro, proti, raději zkontrolujeme 57. Ano, přijato. Potom 58 až 60 jsou identické pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 62, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Je to ověření pozměňovacího návrhu 62 elektronicky. Pozměňovací návrh 62. Hlasujeme. 62. Kontrolní hlasování je u konce a návrh byl zamítnut 20 ku 7 hlasům. Pozměňovací návrh 61. Kde je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 63. Kde je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. A tím pádem odpadají návrhy 64 a 68. Pokračujeme návrhem 72. Pozměňovací návrh 72. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. 73. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnut. Návrh 70. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 71. Odpadá. Kompromis číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 74 byl stažen. 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Pokud postupuje příliš rychle, tak se o, přihlašte. A nyní 77, kdo je pro, proti, držel se, zamítnut. Návrh 76, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 3 byl přijat, 78 odpadá, takže návrh 79, kde pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 80, kde pro, proti, tak tedy proti, tak to raději ověříme. Je to pěkný zmatek, já si myslím, že byl přijat, hlasování u konce a návrh byl opravdu přijat. Návrh 81, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Návrh 84, kdo je pro? Proti? Zdržel, eh, můžeme to také ověřit, já si myslím, že to bylo těsně přijato. Návrh 84, 84, kontrolní hlasování. 84 hlasování je u konce. A návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 83, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 82, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Návrh 85, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 86, kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnut. 87, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 88 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 89, kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím, že byl zamítnut, ale můžeme kontrolně nechat hlasovat o návrhu 89. Myslím, že byl zamítnut. Hlasování je u konce a 19.7. návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 92, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 90, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 91, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 93, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 94, pro, proti, zdržel se zamítnut. 95, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 96, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Můžeme to ještě jednou ověřit. 96. Kontrolní hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 97, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 98, kdo je pro, proti, můžeme to také ověřit, pozměňovací návrh 98. Návrh 98. Hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 99. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnut. Návrh 100. Kdo je pro? Proti? Držel se. Můžeme to ověřit. Pozměňovací návrh 100. Návrh 100. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 101 odpadá. Pozměňovací návrh 101, 102, oba odpadají. 104. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 104 byl přijat. Ověříme to kontrolní hlasování ke 104. Sto čtyři Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. 103, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. 105, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. 106, kdo je pro? Proti, zdržel se. Můžeme to ověřit. Návrh 106. Hlasování je u konce. A návrh byl přijat. 107, kdo je pro? Proti? Držel se? Návrh byl přijat. 108. Dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnutá. Druhá část, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnutá. 109, kdo je pro? Proti zdržel se přijat 110, kdo je pro? Proti zdržel se přijat 111, kdo je pro? Proti zdržel se přijat 112, kdo je pro? Proti zdržel se zamítnut 113, kdo je pro? Proti zdržel se přijat 114 pro? Proti zdržel se přijat 115, kdo je pro? proti, zdržel se přijat. 116, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 117, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 118, kdo je pro, proti, zdržel se. Můžeme to ověřit, myslím, že byl zamítnut 118 elektronické hlasování. Hlasování ukázalo, že byl jasnou většinou zamítnut. 119, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 120, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis číslo 4, kdo je pro, proti, Necháme tedy hlasovat o kompromisu číslo 4 elektronické hlasování. Kompromis čtyři, hlasování je u konce a byl přijat. 123. Kde pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Dobře, elektronicky ověříme 123. 123. Hlasování je u konce 16 ku 11, návrh byl zamítnut. 121 odpadá, 122, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. 124, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. 125, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. 126, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnut. 127, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnut. 128, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 130, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 131, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 129 odpadá. 132, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 133, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 134 pro, proti, zdržel se přijat. 135, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 136, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 137, kdo je pro, proti, můžeme to ověřit, návrh 137. 137 kontrolní hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Návrh 138, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 139, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 140, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 141, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 142, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 143, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 144, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 145 pro, proti, zdržel se, přijat. Dobře, eh, kontrolní hlasování o návrhu 145. Hlasování je u konce a návrh byl přijat. Návrh 147 pro, proti, zdržel se, Já se omlouvám, eh, hlasujeme o 146, 146 pro, proti, zdržel se zamítnut. 147 pro, proti, zdržel se přijat. 148, tři části, první část, kde pro, proti, zdržel se zamítnutá. Druhá část, 148 první část, kontrolní hlasování, 148 první část. Hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. Druhá část, kde pro, proti, držel se, můžeme to také ověřit. Ta bude pravděpodobně přijata, ta druhá část, uvidíme. Zamítnuta, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Třetí část, kde pro, proti, zdržel se, také to ověříme. Třetí část. Hlasování je u konce a třetí část byla rovněž zamítnuta. 149, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 150, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 151, kdo je pro, proti, zdržel se. Můžeme to ověřit, návrh 151. Hlasování je u konce. A návrh, tak já už nevím. Já jsem opravdu nic neviděla. 152 pro, proti, zdržel se přijat. 153, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Ale také to ověříme, 153 kontrolní hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. 154, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 155. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Také to ověříme. Socialisté nemají vůbec žádný názor, tak proto. No, tak to znamená, že byl přijat. Ano, byl přijat. Já také nemůžu dělat zázraky. Kompromis pět. Pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pozměňovací návrhy 156 až 160 odpadají, také 162 až 164. Takže hlasujeme ještě o návrhu 161. Ano, 161. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 162, ne, ten odpadá až po 160, takže 165, 165 pro, proti, zdržel se 163 odpadá. Teď 165 hlasujeme. Pro, proti, zdržel se přijat. 166 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 6. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Mnohé pozměňovací návrhy odpadají, pokračujeme kompromisem 7, kdo je pro, proti, zdržel se, kompromis byl přijat. Dále 174 pro, proti, zdržel se, přijat. 175 pro, proti, zdržel se zamítnut. Můžeme to ověřit, 175, 175 kontrolní hlasování. Hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. Pokračujeme hlasováním o kompromisu číslo 8. Kde pro? Proti zdržel se přijat. Pokračujeme tedy návrhem 181. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pokračujeme návrhem 190 pro, 190. 190 pro, proti, zdržel se zamítnut. 191, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. 193, kde pro, proti, zdržel se přijat. 194 pro, proti, zdržel se přijat. 195 pro, proti, Vy jste byl pro, ne, teď to ověříme, ale myslím, že byl zamítnut. Ne, byl přijat. Ale přísahat bych na to nemohla. Jeden kolega zvažuje velice dlouho, jak bude hlasovat a návrh byl přijat. Návrh byl přijat. 195 byl přijat a teď je 197, kde pro, proti držel se přijat. Kompromis 10. 197 e, ještě ověříme. A hlasování je u konce. Návrh byl přijat. Kompromis číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Pokračujeme návrhem 203. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 204. Pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 205. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 206 až 208, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuty. 209, kdo je pro, 206 až 208, kontrolní hlasování, 206 až 208, hlasujte prosím. Hlasování je u konce a e, návrhy byly zamítnuty. 209, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 210, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 211, kdo je pro, proti, můžeme to hned ověřit, ale vlastně byl přijat. 211 byl, byl přijat a právě tedy probíhá kontrolní hlasování. Omlouvám se, nedávala jsem pozor, je to moje chyba, říká paní předsedkyně. Hlasování je u konce. 17 k 9. Návrh byl přijat. 212 odpadá. 213, kde pro, proti, zdržel se přijat. 214 pro, proti, zdržel se přijat. 215 pro, proti, zdržel se zamítnut. 216 pro, proti, zdržel se přijat. 217 pro, proti, zdržel se zamítnut. 218 pro, proti, zdržel se přijat. 219 pro, proti, zdržel se zamítnut. 220 byl stažen, dostáváme se k závěrečnému hlasování o usnesení. Požadujete krátkou přestávku, zůstaňte prosím ale v sále, máte tak dvě minuty. Thank you. Yeah, yeah, yeah. We need to have a. Yeah. Genau. Socialist groups for a break. That's why. Uh, Skupina socialistů si žádá přestávku. Zůstaňte prosím v sále. Budeme potom hlasovat o textu usnesení. we start the meeting, please? Yeah. Uh, the final vote. Závěrečné hlasování o usnesení a budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování, tedy závěrečné hlasování o absolutoriu pro Evropský parlament. Hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. The vote is closed. Eh, končím hlasování. 14 pro, 7 proti, 5 se zdrželo. Blahopřeji zpravodaji a všichni jsme rádi, že to máme za sebou. Děkuji vám. A blahopřeji zpravodaji. A tím jsme se dostali na závěr veřejného zasedání a máme před sebou ještě zasedání koordinátorů a já bych ráda zahájila zasedání eh, koordinátorů okamžitě. Uděláme si nyní pětiminutovou přestávku. Děkuji vám za přítomnost, uvidíme se za dva týdny. Nyní končím veřejnou schůzi a za pět minut začíná schůze koordinátorů.